Dámy a pánové, srdečně vás vítám a chtěla bych se zeptat, zda souhlasíte s pořadem jednání. Připomínám, že v 10.15 budeme mít diskusy o Turecku a pravděpodobně se na ně dostaví řada kolegů, kteří si tuto debatu vyžádali. Máte nějaké poznámky k pořadu jednání? Respektive k zápisu? Není tomu tak? Ještě jedna poznámka z mé strany. Jsem poněkud rozhořčen, Předseda delegace pro Irák na tiskovém prohlášení nebo v rámci tiskového prohlášení řekl, že já, jsem ne, že já nedůvěřuji panu Koplovi, že ne, nedůvěří paní Kopa, panu Kopa, a že chci prošetřit situaci na místě, protože mu nedůvěřeji a toto bylo takto předzato do tiskového prohlášení. Pak došlo k výměně korespondence. Ta nevedla k nějakému pozitivnímu výsledku. A pak tady došlo k zádosti, v tom smyslu zástupce kampu Ashraf vystoupil společně s mnou Hybáškovou, já jsem byl proti, doufám, že se mnou budete souhlasit. Dále jsem v této věci se postaral o toto, že společně s paní Hybáškovou a s dalšími odpovědnými osobami eh, ještě prodiskutujeme to, co řekl pan Kopla o situaci v tomto táboře. Totiž, že tam není přístup k jistým věcem, že tam není televize, internet a dokonce, že v jistých částech tábora jsou lidi nějakým způsobem zadržováni. Je zajímavé konstatovat, že tento tábor Camp Ashraf má 30 kilometrů čtverečních. Když se tedy představí, že cizinci, které si tam někdo přeje, protože je někdo v zemi chtěl, protože to chtěl tedy jiný řemy, že takovýmto cizincům někdo dá 30 kilometrů země, já jsem se zeptala pana Stevensona, jak by se mu to asi líbilo, kdyby to bylo 30 kilometrů čtverečních země v Sussexu. Obávám se, že toto nemůže nikdo z nás obhájit. A co k tomu říkají Iráčany, to je jiná věc. Já prostě mám jisté pochopení pro to, ale nemám pochopení, protože my tady ukazujeme ramene, ale nejsme schopni vlastně zajistit těmto zemím dostatek míst k dispozici. My jsme měli dost míst k dispozici jenom, co se týkalo Albánska a Německa, to bylo asi 200 míst pro Albánii a 100 pro Německo. Možná by bylo možné eh, ten tábor vybudovat ve volebním okrsku pana Stevensona a tímto způsobem problém vyřešit. V mém politickém životě se mi ještě nic takového nestalo, že by byl někdo takto omezen. A mm, já doufám, že mě podpoříte v diskuzi. A mně skutečně o to půjde, abychom v diskuzi s Janou Hybáškovou o tomto diskutovali Iráku. Jak to tam tedy bude vypadat, to stažení Američanů. Jde mi o to vnitřní násilí, ke kterému tam dochází. A neměli bychom v rámci diskuzích o Iráku neustále se nechat ovlivňovat kempem Ashraf. Nikdo nic nenamítá. Další informace. Na návrh pana Fileho bych rád uspořádal krátkou slavnostní schůzi pondělí 1. července ve Štrasburku a to um, za, k příležitosti vstupu Chorvatska do Evropské unie. Toto prohovořím s odpovídajícími zástupci komise a kteří by tam tedy měli být přítomni a přítomna by tam měly být také ministrině zahraniční Chorvatska. Souhlasíte s tím? že bychom to takto uspořádali? Dobře, takže budeme takto postupovat. A nyní se dostáváme ke zprávě. Tady musím podotknout, že to, co máte k dispozici, z mého pohledu ještě není hotovo. My to ještě budeme přepracovávat. Jedná se něco, co momentálně se rozpracovává. Pracujeme na to, ale můžeme o tom diskutovat a můžete nám k tomu poskytnout jak ústní, tak písemné poznámky. Udělali jsme takovou chybu. Stejnou chybu, jakou podle mě dělá také rada. A totiž že, že tady píšeme encyklopedii evropské zahraniční politiky. Já si myslím, že toto nemůže být naším úkolem. Jsem přesvědčen, že není možné, aby každý, kdo si tam kdo tam nenajde svou oblíbenou zemi, k tomu dal pozměňovací návrh, například, že tam není obsažen jich Tadžikistánu či něco podobného. Samozřejmě budeme se jmenovat i jednotlivým zemím, ale měli bychom tam spíš mít všeobecné představy a strategie. To je podle mě mnohem rozumnější přístup. Já nevím, zase nám to dostatečně podařilo, ale byl bych rád, kdybyste toto takto podpořili. Bude to mít smysl pouze, když skutečně všichni budou táhnout za jeden pro vás a ne, že tady každý jednotlivý poslanec si bude tam prosazovat svou vlastní zemi, protože to nikoho nezajímá s výjimkou velvyslanců, zde je tam zmíněna nějaká konkrétní změna a jak. Proto bychom se měli snažit soustředit na ty hlavní, klíčové záležitosti. A ty vypíchnout. A také si nemyslím, že bychom měli požadovat nemůžeme požadovat po vysoké představitelce, aby volila priority a ukázala, že je schopná vedení, když my sami tady budeme provozovat obchod s koloniálním zbožím, jak se dřív říkalo, kolonia. Takže to je přístup, který bych si já představoval, jak jsem ho nyní krátce popsal a Jde mi o to, abychom skutečně k tomu přistoupili všeobecně, takový obšírný přístup. To je podle mě smysluplné. Abychom se skutečně podívali na ty důležité záležitosti na světové scéně. A v tomto směru that a v tomto smyslu říkáme, že potřebujeme takové politiky, abychom přesvědčili všechny ostatní státy. Je třeba hovořit o dopadech energetické politiky a o těch dopadech, které v podstatě poukáží na to, že my můžeme být příkladem. To znamená, že my jsme, budeme silní pouze, pokud budeme jednat společně. Teď samozřejmě záleží na nás, jestli budeme dostatečně silní, či ne. Možná můžeme zmínit ještě Jeffreyho a Spojené království. Samozřejmě můžeme tedy zmínit ten britský opt-out u této zprávy, anebo takový stálý opt-out, nejen částečný, částečný opt-out, pane předsedo. Ne všichni, ne všichni, ne všichni zastávají tento názor. Tak a tady už se nám objevil první problém. I also believe já si myslím, že s těmito, s takovými zájmy zároveň se budeme snažit najít odpověď na to, jak vlastně zajistit jak naše zájmy, tak všechno ostatní. To jsou vlastně, vlastně všichni, kdo přijímají nějaká politická rozhodnutí, vždy čelí tomu stejnému problému. To znamená, že je třeba hledat kompromisy. A poté si myslím, že tímto způsobem je třeba najít nějakou naší strategii, protože mou hlavní obavou je to, že v tuto chvíli máme velmi mnoho strategických partnerství. A já si myslím, že bychom tady měli mít jedno, jedno nějaké jednotné strategické partnerství, protože neustále hovoříme o těch strategických partnerství, těch máme velmi mnoho, ale nemáme nějakou společnou jednotnou strategii. A já si myslím, že inflace těchto eh, dohod o strategickém partnerství by neměla bez k tomu, abychom zapomněli na to, že vlastně potřebujeme nějakou společnou jednotnou strategii a to je velmi důležité. To znamená, potřebujeme nějaký ten obšírný přístup, obecný přístup, musíme si určit naše zájmy a naše hodnoty, o které za které musíme bojovat na evropské úrovni. Musíme využívat také všechny nástroje, které máme k dispozici v oblasti obchodu, eh, obrany a ochrany lidských práv a tak dále. A to všechno v podstatě zapracovat do jednoho jednotného rámce, který bude zajišťovat eh, ochranu a podporu našich zájmů a to znamená, že potřebujeme více soudržnosti mezi pol- naší zahraniční politikou a těmi všemi dalšími ostatními zájmy, jako je například uh, víceletý finanční rámec. Čím více strategických partnerství budeme mít, ta partnerství, které, která podporuje Rada, tím méně peněz budeme mít a dále tady potřebujeme také sekci, kterých, ve které budeme hovořit o těch hlavních pokynech pro, pro ty různé zeměpisné regiony. Tady opět chci zmínit, že je velmi důležité zmiňovat ty společné zájmy a hodnoty. A je třeba také zohledňovat rozmanitost, o které hovořil Sikolský. On říkal, že na východě máme evropské partnery a na západě máme Evropu. A to je vlastně ten rozdíl, který tady lze zaznamenat. A proto Proto bych s vámi rád pohovořil o některých základních myšlenkách. Chtěl bych vědět, zdali s nimi souhlasíte či ne. Uh, jsou to všechno myšlenky, které vycházejí z této zprávy. A je mi jasné, že jistě zcela neodráží všechny vaše cíle, priority a ambice, ani mé. Ale myslím si, že v rámci debaty se nám podaří udělat nějaký pokrok. Ale pokud chcete, abychom postupovali tak, že vlastně dokud tam nebudou všechny země světa, tak to nebude v pořádku, tak si myslím, že to nebude úplně ten nejlepší nápad. Měli bychom mít opravdu jasný politický přístup a postoj a měli bychom se soustředit na ty naše priority. Nejde o to mít tady v té zprávě opravdu všechny země světa. Panda. předsedo, já person who will be uh, dealing with this uh, report as uh, já se budu uh, zabývat touto zprávou stejně jako minulý rok a těším se na to. Myslím, že to je příležitost strategicky se zamyslet nad externími vztahy EU a naš, o našem místě v, v rámci této politiky. Já s vámi plně souhlasím co se týče stylu a struktury. Eh, já bych mm, si nepřál takovou cestu kolem země jako Thomas Cook. A já bych si přál společně s kolegy Falda, aby se toto nedělo. Já jsem kritický, kriticky přestupuji, kritičtěji než loni, k absenci Mm, koheze a důvěry v radě. Nebyl to dobrý rok pro společnou zahraniční bezpečnostní politiku EU. A syrská, syrský nesouhlas nesoulad v, se týče Syrie, to ukazuje jasně. Proto bych se vyjádřil odvážněji a kritičtěji o neschopnosti členských zemí se, se seriózně angažovat v vypracovávání společné politiky. Já jsem teprve nedávno viděl ten návrh, takže bych se nepokoušel ani se k tomu vyjadřovat. Ale mohu vám položit jednu otázku, protože to z toho textu tady nevidím. Jaký je váš um, zamýšlený přístup k politice rozšiřování Evropské unie? Já tady nevidím k tomu nic a přestože tam možná nebude nebudou efektivní, um, nebude mm, jednání o rozšíření, ale to by nemělo být záminkou nehovořit o imperativu rozšiřovat mm, z dlouhodobého zahraničně politického hlediska EU. Pan Van Orden. Děkuji, pane předsedo. Já nechám stranou to, co jste řekl na úvod. Já samozřejmě bych přivítal, eh, kdyby byla uznána zvláštní role Velké Británie v zahraničních eh, věcech. Ale zdá se mi, že potřebujeme pragmatický přístup, nikoli eh, takový, který by mm, pozdvihoval pouze roli Evropské unie, což je hlavní ambice, jak se zdá v těchto diskusích a této zprávy jako takové. Samozřejmě má smysl dosáhnout maximální dohody eh, mezi státy, abychom mohli um, se věnovat určitým věcem, ale my každopodně nepotřebujeme um, jasné kroky, co se týče externí akce a i pokud se neslo, neschodeme na souhlas na, na eh, hledně CSP, tak bychom mohli eh, se shodnout na skromnější organizaci externí služby vzhledem k realitě, ve které žijeme dnes. Někdo dál ší tomu něco? Já jsem se sice nehlásil, ale v tomto smyslu považuji za správné, že e, nebudeme dělat takovou tu cestu se Kuka okolo světa a že se omezíme na naše hlavní zájmy a priority. A to vyplývá také z té zprávy a nic dalšího k tomu už nemám v principu myslím, podpořím eh, přístup pana předsedy. Eh, ještě k té předchozí diskusi. Vy jste eh, hovořil o tom, že se ustoupíme od takového katalogu zemí, ale v minulosti takto se dělala zpráva o lidských právech a my jsme rozhodli před několika lety, že to změníme stejným způsobem, jako navrhujete pro tuto zprávu. Mm, v tom, že to bylo úspěšné, to ovšem spolehá na to, že členské státy budou, nebo že kolegové budou mít nějakou disciplínu a nebudou eh, tam dát obrovské množství pozměňujících návrhů zemím, kde, které je zajímají a zpravodaj a stínoví zpravodaj se pak eh, budou, mm, budou tomu muset nějak zabránit. Jinak to prostě bude zase jenom katalog. Disciplína je potřeba já a moje frakce bychom toto chtěli podpořit. Pan Kuka. Um, ehm, děkuji, pane předsedo. Já s, s, k vašemu úvodnímu prohlášení myslím, že bychom se měli řídit vaším doporučením. Uh, ačkoliv je to náročné a tížné, měli bychom se zaměřit na strategický dokument. Tento typ zprávy, který vychází z rady a možná by to mohla být příloha tomu základnímu dokumentu, který by definoval strategii, která prostě není Myslím, že to je takový inventář um, problémů zemí, všeho, co se stalo v jednom roce a já nemyslím, že to by měl být to, to, to by měl být náš úkol. Takže já podpořím váš přístup k této věci a myslím, že bychom měli se podrobněji zamyslet nad tím, jak to zefektivnit, protože v tuto chvíli se nedomnívám, no, jsem, mm, jsem přesvědčen, že dělají práci, která se od nich očekávala. A jejich e, skutečný pragmatický příspěvek práce činnosti Unie prostě mm, není. Takže se neomezujme časově, ale Já plně podporuji práci na tom dokumentu, který by jasně definovala zahraniční politiku Evropské unie. Děkuji vám. Nikdo další tady není. Hmm. To znamená, že ten výraz že se na to budeme muset podívat ještě. Mm. jednou bude to, mm, možná by bylo dobré, eh, aby k tomu proběhla rozprava. Eh, Andrew, eh, rozšíření není zapomenuto, chceme to dělat co nejdříve, protože to je důležité, jako CCP. A já se domnívám, že sousedská politika má dimenzi zahraničně politickou, rozšiřování, o tom jsme podrobně nemluvili, ale hmm, je, důležit, je to důležité pro evropskou koalizi. K této věci bych chtěl to tedy akceptovat. Pan, pan Horden už tady není? takže mu můžeme poslat článek 24, 3 té smlouvy. Také jsem řekl, že eh, členské státy eh, aktivně a duchu lojality a solidarity podporují kroky Unie této věci. Proč to nemůže být na začátku té zprávy? A bit from there. Yeah? Hmm. Takže pan Van Orden někdy má opravdu dobrý, dobré nápady. Paní Dematýny. Ne, my jsme, já nemám hlas, ale já mu to řeknu, nejsme v stejné frakci. Pane předsedo, Van Orden přišel o hlas. On tak nemá hlas. Teď ho musím obhájit tady. Všichni mají hlas i když trošičku skřípe. Dobře. Že to byl tento bod. A pan Cashman má, dostane slovo. Je tady už, Michael? Děkuji. Helmare, Toto je um, jednání, které následuje um, po jednání o delegací na výborech, které provádí externí práci mimo Unii. Ve světle předcházejících diskusí k externí službě eh, chci říci, že vedoucí delegace Ron van der Gie Jižní Africe a jeho zaměstnanci odvedli vynikající práci během a před tou návštěvou, že jim chci poděkovat, eh, když to vyvolalo ta návštěva určité diplomatické problémy. chci poděkovat sekretariátu tady v Bruselu, kteří se také eh, řešili určité problémy. Eh, my jsme ehm, původně měli zájem o to, aby celá schůze proběhla Jižní Africe, ale vzhledem k tomu, že delegace e, proti mému přání byly předmětem určitých změn, máme omezený e, počet meziparlamentních setkání, které můžeme zorganizovat. A já, Salvador Sedo a Judice Argentíny, pět dní předtím, než to mělo proběhnout, kolegové, předtím než pět dnů, než eh, to mělo vypuknout, tak můj kolega v Jižní Africe bez konzultace se mnou zrušil to setkání, naši plánovanou <laughs> návštěvu, vzhledem k tomu, že došlo k nedorozumění, že jsme eh, jaksi downgradovali naš, naše vztahy s Eh, Jižní Afrikou, protože tam nebude meziparlamentní setkání. A to jsem, proti tomu jsem přesně varoval konferenci předsedů a to se přesně stalo. Přes moje diskuse s ní, tak ona tvrdila, že neměla, že, že pracovní skupina neměla schválení z Jižní Afriky, že to bylo, mělo být meziparlamentní setkání. Přes další intervence musím říct, že to bylo jenom díky zásahu eh, předsedy Šulce přímo eh, předsedovi parlamentu Zulu, že nakonec se to rozhodnutí změnilo a ta, to setkání proběhlo. Bylo jasné, že za čtyři roky mm, předseda z jeho africké strany řekl předsedkyně Elmere, máme mm, velice pevné pod, dobře podložené vztahy a tyto vztahy mm, tím rozhodnutím byly poškozeny a máme hodně práce na to, to napravit. A eh, aby ty ti oba předsedové museli projednávat takové eh, téma jako zrušení té, toho setkání, to vlastně indikuje e, závažnost problému, který vyvolala konference předsedů. Nicméně nakonec to proběhlo. Eh, proběhla tam řada diskusí, v neposlední řadě spolu, rozvojová spolupráce s Jižní Afrikou, lidská práva, eh, lidská, eh, obchod SADEP IPA, to je vždycky SADEP EPA, což, je, což máme vždycky na programu. Také měli jeho Afričané určité obavy, co se týče eh, zákona eh, ochraně informací a podobně, takže to bylo všechno, to se stalo, dostalo na program, i když to nebylo původně na pořadu jednání. Dále byla velice zajímavá konference BRICS v Durbanu. Tam byla vynikající eh, debriefing, poté následoval Také jsme mluvili o tom um, zákoně o státních informacích, což vlává určité obavy ze straně médií, zda to prezident eh, podepíše a za to tedy projde ehm, ústavním ehm, procesem, na to čekáme. Dále chtěli ho Afričané projednávat otázky v týkající se rozvoje spolupráce. A co se týče pomoci, rozvojové pomoci zemí se středními příjmy, protože na papíře mm, Jižní Afrika vypadá jako země se středními příjmy, když se podíváte na HDP, ale když se podíváte na rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími, tak je to jedna z největších rozdílů na celém světě. A my jsme tvrdili, pokud dojde tedy k tomu Eh, postupnému ručení, tak by to mělo být po přechodném období. Škoda, že tady kolega není, protože by to mohl eh, toto, jak si prezentovat britské koaliční vládě. Já jsem nedávno kritizoval eh, nedávné rozhodnutí Británie ukončit rozvojový program pro Jižní Afriku od roku 2015. Justin Greening, mm, ministrině pro rozvoj se domnívá, že Jižní Afrika je rozvinutá ekonomika a může financovat svůj vlastní rozvoj. To je tedy zklamáním toto rozhodnutí. O to více, že mělo mít údajně souhlas jeho Afričanů, i když ti eh, uvedli, že to není pravda. Stejně jako tyto problémy a parlamentní diskuse, které jsme měli, tak proběhla řada setkání s nevládními organizacemi, um, programy a projekty, abychom viděli, jak se evropské peníze vydávají. A vydávají se skutečně mm, skvěle, nejenom na zdravotní problémy, na projekty, aby se mladí dostali z vězení a dostali do zaměstnání, a měli nějakou udržitelnou budoucnost. Také jsme navštívili projekty rovného mm, vzdělání v Kajliše a zase se ukázalo, že EU financuje skutečnou přidanou hodnotu. Náš příspěvek africkému národnímu rozpočtu je asi 1%. Avšak nefinancujeme projekty, které eh, již tam probíhají, ale dáváme tam přidanou hodnotu. Pokud je ten projekt pod úspěšný, tak eh, ho ta země začne financovat sama. To je model, který se opakuje jinde. Také jsme se sešli, a to je zajímavé, protože jsme měli úspěšnou diskusi s tank mm, tankem o africkou ekonomiku, to je jeden z největších exportérů do, Afrik, do jiných afrických zemí a do Ázie. Ekonomika funguje, ale eh, i tak jsou tam problémy. Mm, pro mě jako lejbristu jsme měli velice zajímavou schůzi s konfederací afrických odborů. To nebyla ani tak diskuse, jako spíše um, taková poučování o tom, jaký jsme byli hnozní kolonialisté a Čína je báječná země, která se neopičí po kolonialismu evropských zemí. Um, myslím, že jsem um, využil svých nejlepších diplomatického, nejlepšího diplomatického umění v tom, že jsem mu řekl, že máme různé uh, zkušenosti, ale já, že jsem neodcestoval tedy do Jižní Afriky, proto abych se nechal poučovat především od uh, někoho tak mladého. On pokračoval, já jsem se celou dobu usmíval a pak eh, mi řekl, že nazval mě soudruhem a řekl, že se těší, až se se mnou znovu setká, takže to byla skutečně zajímavá návštěva. Ale jinak obecně mohu říci, že šlo o setkání a pan předseda Schulz za chvíli se bude účastnit také, ale my jsme se opravdu snažili udělat vše, co bylo v našich silách i v rámci pan eh, Afrického parlamentu a pan Evropského parlamentu. Ale chci říci, že bez pomice našeho sekretariátu a bez kanceláře předsedy by se toto setkání nikdy v podstatě ani nemohlo zrealizovat. A já bych byl velmi rád, aby předseda, eh, aby konference předsedů ještě jednou zrevidovalo své rozhodnutí ohledně misí. Já jsem už navrhoval mechanismus, v rámci něhož by šlo navýšit rozpočet o jednu třetinu a tím bychom také zachovali počet možných misí. Bohužel ale jsem nezaznamenal, že by se někdo na můj návrh vůbec podíval. Já jsem ale říkal panu předsedovi Šulcovi, že by bylo dobré, aby se na to opravdu ještě někdo podíval. Já v každém případě jsem v tuto chvíli vám i celému výboru k dispozici. Thank you very much. Uh, very briefly because... Děkuji. Velmi, velmi stručně, protože musím eh, jít ještě dolů splnit další úkol. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu, protože jsem díky ní získal větší přehled o politické a psychologické situaci v Jižní Africe. Na jednu stran, na jedné straně vidíme, že že si jsou vědomi toho, že se snažíme jejich státu pomáhat i v rámci rozvojového nástroje, ale na druhou stranu také vidíme, že se snaží jak si nám sdělit jejich názor v souvislosti s tím, co děláme dobře či neděláme dobře. Interně je třeba říci, že se vláda nachází pod velkým tlakem, protože médii neustále, eh, v médiích se neustále op hovoří o spoustě skandálech, které souvisí velmi úzce se jejich vládou. To znamená, že návštěva eh, evropské delegace v podstatě trošičku odchýlila teď ten zájem od těch eh, právě probíhajících eh, skandálů. Takže to jsem jen chtěla říct, tak to na okraj. Michael? Michael, děkuji, děkuji Elmare. Michael, politická reakce na naší návštěvu neodráží ty kolektivní úvahy a to, to kolektivní vnímání Evropské unie, protože Evropská unie je pro ně opravdu velmi důležitá. My jsme jejich strategickým partnerem, máme společné strategické partnerství, kromě toho jsme stále ještě nejdůležitějším obchodním eh, partnerem. Skoro 30 eh, veškerého obchodu s Jižní Afrikou je obchod s EU, to znamená daleko více než všechny země BRICS. Samozřejmě, že tam ještě stále existuje hierarchická eh, struktura. Ve chvíli, kdy v rámci meziparlamentního eh, setkání dojde k nějakému rozhodnutí, tak se to všechno odráží eh, na těch nižších stupních. To znamená, že tady existuje určitá psychologie, která říká, toto už není přijatelné, to znamená, že je třeba to poslat zase zase nahoru. A e, kromě toho si myslím, že máte pravdu, že ty vnitřní machinace v rámci ANC Samozřejmě, že tam probíhají určité boje, protože v tuto chvíli je v Jižní Africe velmi vysoká nezaměstnanost. Kromě toho nezaměstnanost mezi mladými je skoro na 45%. To znamená, že tady jsou opravdu velké problémy. Problémy mezi odborovými organizacemi. Jen si vzpomínte na eh, odvětví těžební, což je pouze jeden sektor. A tohoto důvodu v podstatě tady existuje ta nálada, o které jsme hovořili. Ale stále existuje ještě mnoho platform a gremí, které existují a Salvador Sedo říkal, že my máme takový dojem, jako by pro ně Evropská unie už vůbec nebyla důležitá. A najednou jsme viděli jejich reakci, to znamená, že oni několikrát opravdu zcela jasně a silně zdůrazňovali, že Evropská unie je pro ně velmi důležitým partnerem, velmi důležitým strategickým partnerem a jsem si jistý, že návštěva pana Šulce to ještě potvrdí. Ale samozřejmě, že tam je mnoho těch eh, politických bojů, těch machinací. Eh, víme, že že tam eh, docházelo ke spronevěrám, samozřejmě ta otázka těch skandálů a samozřejmě ty problémy na pracovním trhu. My eh, jsme si to také zažili i v našem vlastním eh, státě a někdy nějakým způsobem na to politici reagují a někdy ne a člověk prostě musí jenom čekat, až to vše pomine. Ale v Jižní Africe se snaží nějakým způsobem čelit těmto problémům. Děkuji. Ja, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Nyní se dostáváme k bodu 6. To je zpráva Emera Kostela o pracovní skupině Delegace pro vztahy s palestinskou legislativní radou, jež navštívila ve dnech 27. až 2. května Ramalu a východní Jeruzalém. Možná by bylo hodné kde bychom tady měli úvod a potom můžeme debatovat o Turecku. <laughs> Michael, you know that it's difficult for me. já vím, já vím. Ono je to občas trošku složité pro mě. Dobrá. Dobré ráno, dobré ráno, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na vaše jednání, abych vám pověděla o mise naší delegace na konferenci na západním břeh Jordánu. Chci říci, že se ta návštěva odehrála mezi 27. dubnem a 2. květnem. A kdo se účastnil této delegace? Já jsem byla předsedkyní, poté ještě Veronik de Kaiser, Alexandra Tynes Alde, Nicole Kill Nielsen za Zelené a také Georgios Tusas za GUE NGL. Byli jsme velmi rádi, že konference předsedů nám dovolila, abychom se účastnili konference o svobodě a důstojnosti, která se vlastně odehrála na začátku naší plánované návštěvy. Toto setkání se věnovalo, věnovalo otázce palestinských vězňů, kteří jsou zadržováni v izraelských věz, věznicích. Bylo tak, také v podstatě jedenácté výročí eh, zatčení Marvana Bargutyho. A této konference se tedy účastnilo mnoho poslanců. Vím, že i z tohoto výboru tam byli někteří tedy poslanci. Ehm, účastnili se tohoto setkání i, i nějací bývalé, eh, bývalí eh, v podstatě členové DPLC. Co se týče této konference, svoboda a důstojnost, tak se odehrála na počest 11. výročí začení Marvana Bargutyho. A šlo o to zdůraznit otázku palestinských vězňů. Více jak 4 tisíce vězňů z Palestiny se eh, nachází v izraelských věznicích, včetně žen a dětí. Eh, a hm, hovoříme tady také o více jak eh, o několika stovkách začených vězňů, kteří jsou ve vyšetřovací vazbě ještě před podepsáním podepsáním, eh, ještě předtím, než byla podepsaná smlouva v Oslo. Kromě toho také víme, existují důkazy o tom, že v rámci vyšetřovací vazby došlo k mnoha úmrtím. Hovořilo se také o zatčených ženách a eh, dětích. A také se hovořilo o porušování čtvrté ženevské umluvy v souvislosti s navštěvováním eh, vězňů ze strany jejich rodinných příslušníků. Jistě víte, že Evropský parlament 14. března vydal usnesení, eh, v rámci něž eh, vyzývá v podstatě k uspořádání mise, v rámci níž by byly zmonitorovány, by byla zmonitorována situace a podmínky v izraelských věznicích. A eh, toto v podstatě vlastně nás jenom eh, vedlo k tomu, nebo bychom byli velmi rádi, kdyby tato mise byla uskutečněna, protože si myslíme, že je velmi důležité vědět, ze jakých podmínek eh, palestinští vězni v izraelských věznicích žijí. My si myslíme, že taková ta návštěva by měla opravdu eh, se uskutečnit a to, co nejdříve v souvislosti s konference, v souvislosti s touto konferencí jsem hovořila tedy s mnohými eh, aktéry a e, hovořila jsem tady s nimi o tom, že je velmi důležité, aby se posílily vztahy mezi, mezi parlamentními e, gremy a dalšími důležitými e, aktéry. Samozřejmě s jediným cílem posílit usmíření a mír. Dále jsme tedy přišli k našemu programu, k programu naší návštěvě. návštěvy. Ta návštěva byla velmi intenzivní, řekněme. Na začátku jsme se setkali s členy palestinské legislativní rady. Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli setkat se Salamem Fajádem a s ním jsme hovořili o stále složitější politické situaci. A hovořili jsme také o iniciativě Johna Kerryho, která, která se v podstatě snažila něčeho dosáhnout do 7.6. nebo 7.6. mělo dojít k, k odstartování této iniciativy, ale víme, že to bude všechno odloženo. Navštívili jsme velmi mnoho vesnic a měst na, pobř- na západním břehu e, i v Jordánském údolí a Zjistili jsme také, v jaké, v jaké situaci e, žijí. Byli jsme dokonce svědky evakuace. Viděli jsme také různá vojenská cvičení. Viděli jsme, jak ti lidé museli se v podstatě okamžitě e, zbalit, museli e, vzít nějakým způsobem svůj dom, svá domácí zvířata a dobytek a s nimi se evakuovat. To znamená, že jsme byli svědky těchto vojenských aktivit. Také jsme se setkali s eh, velvyslancem za Evropskou unii, který eh, nám v podstatě poskytl informace o stávající nebo o té tehdejší politické situaci. Jeli jsme na sever do Dženinu, eh, setkali jsme se se zástupci obchodu, ale také se zástupci křesťanských komunit, setkali jsme se se studenty, jeli jsme také do Hebronu, kde jsme navštívili to město a viděli jsme, jaké dopady má vlastně Izra, mají izraelské eh, akce na Hebron. Jeli jsme také do Jeruzaléma, do Betlemu. Hovořili jsme také se zástupci neziskových eh, organizací a s politickými představiteli, kteří hovořili o tom, v jaké situaci žijí. A co se týče závěru, o které bych se s vámi chtěla podělit, které vychází samozřejmě z té celé naší návštěvy a ze všech těch setkání, které jsme se účastnili. Myslím si, že všichni jste viděli tiskovou zprávu, která byla vydána v souvislosti s touto návštěvou a my jsme vyjádřili zcela jasné obavy v souvislosti s tou eh, současnou situací palestinců a jakým způsobem jim eh, nejsou poskytována zcela základní práva a svobody. Hovořili jsme o svobodě pohybu, hovořili jsme o těch kontrolních eh, bodech, o těch checkpoints, hovořili jsme o té zdi, o té dělící zdi, která rozděluje rodiny a nedovoluje jim nedovoluje jim se setkávat tato zeď má velmi jasné dopady, hlavně na jihu Jeruzaléma. Také jsme viděli, že dochází vlastně k psychologickému nebo vlastně k nátlaku na palestinské obyvatelstvo. E, když, a toho jsme byli svědky také v mnoha chvílích. Setkal, setkali jsme se také s palestinci v Hebronu a na různých místech, kde jsme byli, jsme měli takový pocit, že opravdu jsou palestinci vystavováni násilí. Eh, na izraelské straně existuje nebo platí to pravidlo beztrestnosti a toho jsme byli opravdu svědci. I dokonce my jsme byli v podstatě vystaveni, vystaveni tlaku uh, uh, izraelských vojenských a ochranných služeb. Uh, Eh, dále, co se eh, týče eh, Viděli jsme tedy, k čemu dochází v těch oblastech, kde se vlastně usidlují Izraelci a co se tedy týče těch eh, izraelských osad a co se týče volného pohybu. Tak eh, my jsme si uvědomili, že tam v podstatě existuje takový systém apartheidu. To znamená, že palestinci, palestinci nesmí chodit po určitých ulicích. To jsme opravdu viděli na vlastní oči. Eh, v Hebronu to bylo to stejné. To znamená, že palestinci ne, nemohli chodit po určitých eh, ulicích, anebo když mohli chodit po těch ulicích, tak pouze na, v určité části této ulice. Setkali jsme se také s představiteli radnic eh, v různých městech, v Hebronu, v Dženinu a v jiných městech a eh, byli jsme velmi udiveni eh, nebo obdivovali jsme ty snahy, aktivity, které vyvíjí. Viděli jsme ty překážky, kterým čelí, protože v podstatě nedostávají příjmy z daní a nemají přístup k finančním zdrojům. Dále problémy s přístupem eh, k, ke zdrojům, k nerostným zdrojům, eh, problémy s přístupem k vodě. A v této souvislosti v podstatě existuje opravdu, existují opravdu velmi velké problémy. Lidé musí cestovat mnoho a mnoho kilometrů pro to, aby se dostali ke zdravé vodě. Delegace si myslí, že, to je, že toto všechno je součástí strategického plánu, jak palestince vyhnat z jejich vlastního území a jak na to, to území dostat stále více a více izraelských osad. my jsme si uvědomili, že toto, ta, ta, tato strategie nebo tyto aktivity se, se budou dále rozšiřovat na další území v podstatě se opakují některé věci, jež jsme byli svědky v roce 1993, což je opravdu velmi zlé. Lidé nebo palestinci, se kterými jsme se setkali eh, na straně palestinců a kteří se snaží bojovat eh, za mír a usmíření, na nás udělali opravdu velký dojem, i když víme, že jejich snahy jsou opravdu podkopávány. Eh, je pravda, že naše návštěva vyvolala velké naděje. Lidé, kteří, se kterými jsme se setkávali, měli tu naději a doufali, že naše návštěva přispěje k nastavení míru v jejich oblasti. To znamená, že co se týče následných kroků, které jsme naplánovali, oficiální zpráva naší delegace bude k dispozici za přibližně dva týdny. To prohlášení, eh, které jsme vydali a které doufám, že všichni máte, je tedy již již eh, k dispozici. Vysoká představitelka obdrží i eh, naší zprávu, i naše sdělení. Všechny, všichni zástupci členských států obdrží také tuto zprávu a aby byli informováni o situaci a všichni vedoucí nebo předsedové misí tuto zprávu obdrží také. DPLC na začátku tohoto roku Eh, řekla, že situace vý, palestinských vězňů je pro nás prioritou. V březnu jsme se setkali s Neil Shehidem a také s Joe Kastelem. Uh, kteří se již v této oblasti eh, angažovali, tedy v, oblasti v jejich případě to byla oblast eh, irských eh, vězňů. Také jsme hovořili o společném usnesení, které bylo odhlasováno na plenárním zasedání v březnu a také jsme hovořili o konferenci v Ramalahu. Po té konferenci, která se zabývala otázkou svobody a důstojnosti, které se účastnila také Isabel Turon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 nebo vlastně ten, tento, tato, tento místo předseda se skontaktoval s panem Šulcem a víme tedy, že tady už byl nastolen tento kontakt a my samozřejmě budeme dále sledovat, jak se situace vyvíjí a samozřejmě, že ještě se obrátíme na konferenci předsedů a to bylo v podstatě z mé strany v tuto chvíli všechno takové stručné shrnutí té naší návštěvy a pokud byste měli jakékoliv otázky, tak se na mě obraťte. Gracias, eh, presidente. Děkuji, pane předsedo. té, co jsem eh, si vyslechla od eh, vše, co řekla paní Kostelo a po té, co jsme si přečetli ty zprávy, hovoříme tady o více jak pěti tisících eh, palestinských eh, vězních a hovořili jsme také o porušování mezinárodních umluv. E, četli jsme v podstatě zprávy o těch aktivitách, které opravdu nedodržují základní práva a svobody, základní soudní postupy. E, víme také o ženách a dětech, které jsou e, ve vyšetřovací vazbě nebo ve vězení. A v této souvislosti se chci zeptat, zdali s tím něco budeme dělat. Udělá Evropský parlament něco? Vyjádří se nějak nějakým způsobem, co, si, nebo pokusíme se navýšit eh, rozpočet na tyto aktivity. Eh, budeme trvat na tom, aby nějakým způsobem byly ovlivněny například naše obchodní stahy nebo eh, spolupráce v oblasti výzkumu. Protože tady hovoříme v podstatě o třetím státě a my musíme uvažovat, jakým způsobem nebo na jakém základně budeme v tuto chvíli spolupracovat. Děkuji. Chcete na to odpovědět? Um, Děkuji, pane předsedo. Ano, pane předsedo, já souhlasím. Ty podmínky jsou, které jsou drženy, jsou skutečně strašné a bylo to eh, řečeno v té rezoluci 16. Mm, června, kdy jsme hovořili o umrtí Čerfredese a Mm, o tom, že 4800 vězňů je zadržováno v skutečně špatných podmínkách, nezdravých, nemají e, přístup k lékařské péči, mm, vzdělání. A ta situace je netolerovatelná. Proto jsme se eh, rozhodli, že z toho uděláme politickou prioritu pro DPL. C, že zdůrazníme problematiku hm, těch vězněných. A když se podíváte na tu zprávu jako celek, na ty podmínky, na to, um, jak je zacházeno s palestinci, porušení hm, mezinárodního práva, mezinárodního práva lidských práv. Není akceptovatelné, aby Evropská unie prostě nejednala v této věci. Já bych každopádně podpořila mm, cokoliv, co by zajistilo, že Izrael bude podvolán k odpovědnosti za porušování mezinárodního práva a lidských práv. A to je na parlamentu, aby toto udělal. A také věřím, že je důležité, abychom jednali, v, eh, postoupili dál té misi, tak jak byla, to bylo schváleno v rezoluci 14. března, protože především um, ta situace palestinských vězňů je taková, že jeden z pěti palestinců eh, má vlastně odslouženo dobu ve vězení. Každá rodina tím byla postižena. Je to tedy něco naprosto jiného než problémy jiných politických um, um, záležitostí, kde se jedná o věznění. Je smutné, že každá rodina celém palestinském teritoriu byla postižena tím, že některý z jejich členů byl uvězněn. To je problém, který musíme vidět jako problém, který je svázaný už s mírovým procesem eh, hledání trvalého řešení situace na Středním východě. Já bych každopádně podpořila jasné evropské kroky. Vím, že, se to od nás, že i oni to od nás očekávají. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si chtěl vzít slovo, protože souhlasím s tím, co bylo řečeno. Je důležité, aby naši partneři um, dodržovali principy lidských práv, bez, eh, mezinárodní právo bez ohledu na své etnickou pří, eh, národnostní příslušnost. Také bychom měli být citliví vůči um, mm, tomu, co říkají všechny strany. Například sešli jste se s obětmi teroristických útoků mezi Izraelci, jejich rodinami. Někteří vězňové, kteří byli um, propuštěni z izraelských vězení, bohužel se vrátili k nelegálním aktivitám terorismu pokud budeme se dívat pouze na jednu stránku eh, té mince, tak nepomůžeme, nepomůžeme procesu s usměřování a míru na Středním východě. Já vím, že citlivé, je to citlivé pro všechny strany a že bychom měli být velice opatrní, abychom v té naší zprávě neodsuzovali pouze jednu stranu. Děkuji. Já chci jenom říci, že ta návštěva delegace na západním břehu Jeruzalémě se zabývala situací vězňů, sešli jsme se s zástupci palestinců. V minulosti v listopadu jsme měli misi na, v, v, v, v, v, v, v, v, v a tam jsme se sešli s eh, členy Knesetu eh, a jednali jsme o eh, té situaci, aby jsme byli zklamáni na, na poslední chvíli. To bylo ve skutečnosti zrušeno, ta schůzka. situaci konfliktu musíte zajistit, aby byly vyslyšeny všechny strany. ale když dochází k porušování lidských práv, tak je důležitý té, aby Evropská unie a ostatní státy řekly, že to není akceptovatelné, že aby nějak který stát toto takto porušoval. Já jsem z Irska, jsem z města, které je na hranici. Já jsem si velice vědomá toho, že i v situaci irského konfliktu často eh, jak si jedna eh, historka má eh, více stránek a je důležité vyslechnout všechny strany. Ale když dochází k nespravedlnosti, k neprávu, tak musí být tak pojmenovány, pokud jako to dělá stát. A musí mezinárodní společenství říci jasně, že to je neakceptovatelné. A to neznamená, že mm, teroristické e, akce na druhé straně by neměly být odsouzeny. Všechen teror musí být odsouzen. A s tím já souhlasím, ale řekla bych, že palestinci, se kterými jsme se sešli, a když jsme naslouchali jejich e, osudu, tak bych řekla, že palestinci jsou mírový národ, přejí si mírové řešení a to je vidět z toho, jak je to tam křehké. A my musíme na té dobré vůli palestinců stavět. I když uh, se brání velkému, velkému nepřátelství ze strany um, státu. Nyní k Turecku. Herr Portman ist da, der ist äh, Berater für die Türkei zum Thema. Máme tady pana äh, poradce k tématu Turska z Evropské služby pro vnější činnost a čekáme ještě na paní Alexandru Kaskanin z Generálního ředitelství pro rozšíření. Na žádost mnoho kolegů a kolegyň dnes budeme diskutovat o nejnovějším vývoji v Turecku. Vidíme, že z původní otázky, která se týkala územního plánování plánovního města v Istanbulu, vzešel dalekosáhlý konflikt a pro nás je důležité, abychom si na toto vytvořili názor, protože Turecko je velice důležitá partnerská země, je to člen NATO a kandidátské země pro vstup ehm, do Evropské unie, takže je třeba sledovat vývoj v Turecku. Vždy jsme chápali význam inkluzivního, inkluzivní koncepce turecké vlády, do které musí být zahrnuty také veškeré otázky komunikace se společností. A nyní vidíme, že zjevně se tím pojí problémy, které zacházejí mnohem dále a v těchto protestech vidíme aliance, které jsou velmi obšírné, že to není takové to klasické, to jsou ti, kteří chtějí vidět jako takové to klasické sekulární Atatürkovo Turecko. A pak zde máme mladé lidi, kteří velice silně podle vzoru arabského jara chtějí mít transparentnost. Oni spolu komunikují. A vidíme, že tady členové protestních hnutí jsou zavíráni do vězení, pokud používají Twitter, internet. A vidíme, jak se tam zakračuje proti demonstrantům. Myslím si, že to, jak eh, to popisuje prezident eh, Gül, eh, to, jak on řekl, že demokracie neprobíhá pouze ve volbách, to si myslím, by bylo velice rozumné. A i my si myslíme, že celkově musí ve společnosti existovat proces, který umožní opozici, aby se vyjádřila. I nadále je ovšem jasné, že neznáme přesně veškeré ty souvislosti a důvody dění v Turecku. A proto je důležité, že dnes sem přijdou naši hosté a budou nás informovat o tom celkovém kontextu. Je zajímavé, že se protestujícím neomluvil sám pan premiér, ale pouze vicepremiér. To je, myslím, zajímavé, zajímavé, zajímavý signál. Já si myslím, že to není náhodou. Myslím si, že to je takový náznak toho vývoje, kam bude směřovat. A další otázka. Týká se to vyjednávání. Erdogan je, tato vyjednávání podporuje. Jde o to, že je tam je snaha odstranit dominanci armády a e, pak je tam záležitost, která se týká nezávislosti judikatury. Toto obojí bylo velice důležité pro hodnocení toho, zda je Turecko zralé pro vstup a tyto dva největší problémy se začaly odstraňovat a pak tedy někteří říkali, že pak je možné zvolit ten vlastní koncept, tu koncepci tím, že se do toho vnesou prvky islámského přístupu. I když samozřejmě pro kolegu Dafa není důležitá otázka zákazu alkoholu v tomto smyslu. Ale jsou to takové maličkosti, kdy postupně se do legislativy dostávají islámské prvky, islámská perspektiva, která nemá v sekulární společnosti co pohledávat. A pak Erdogan říká, že tedy oni nebudují obchodní dům, ale mošitu, tak my mešitu, tak oni vlastně to takto vědomně staví do rozporu. Já sám nevím, jaký konečný úsudek bych si měl učinit. Nemám v této věci jistotu a protože jsem rád, že tady máme naše hosty, že budeme mít možnost s nimi diskutovat. Nejdříve bych dal slovo panu Potmanovi. a poté paní Kaskandl, pakliže již dorazila. A pak z naší strany bych poprosil naši zpravodajkyni, aby poskytla úvod, ale nejdříve vystoupí za komisi pan Portman. Uh, thank you very much. Good morning. I'm the... Děkuji. Já jsem poradce eh, vysoké představitelky externí služby a Turecku jsme e, svědky těch největších nepokojů za 11 let vlády a KP. Současně se domnívám, že je e, důležité se zachovat určitou perspektivu a ne e, dělat paralely s tím, co se děje v celém regionu. To je konec konců Turecko funkční demokracie, ona nevyhrála volby svobodné má podporu 51% populace. Erdogan je nejoblíbenější politik v zemi. Jsou tady tři problémy. První byl víceméně ekologický proces týkající se Istanbul. Druhý problém je širší demonstrace, která probíhá v celé zemi, kde se méně um, je to méně cílené, spíše to je vyjádření frustrace z nedostatečného hlasu Turecka. Um, a třetí problém je hněv a odmítání toho chování některých um, tureckých policistů. Řešení těchto tří problémů jsou poměrně jasná. K prvnímu tématu to řešení je zavázat se k větším konzultacím veřejných projektů. Druhé téma, jasné přihlášení se k právům, e, schromažďování médií, sociálních médií a za třetí Eh, odsouzení nadměrného násilí a nestrané vyšetřování eh, podobných případech, čeho jsme byli svědkem strany českého premiéra, jednání se odbornářskými vůdci a zástupci demonstrantů, to byly pozitivní kroky správným směrem. Ale klíčové je, že když eh, se premiér Erdogan vrátí z eh, severní Afriky, tak mm, bude zajímavé vyslechnout, co řekne. To, to bude dnes večer nebo zítra. Co se týče hlasu EU, myslím, že ten byl výrazný v této věci. Slyšeli jsme prohlášení komisaře Fule, eh, mluvčího nejvyšší představitel, vysoké představitelky, um, poměrně um, ehm, na to poměrně časná mezinárodní reakce, vysoká představitelka vyjádřila znepokojení nad násilím, nepoměrným použitím síly, vyjádřila sympatie s zraněným a potřebu dialogu. Toto, myslím, stále platí, toto prohlášení vysoká představitelka to sleduje velice úzce, každý den. A je ve velice úzké spolupráci s komisí a s jinými členskými státy v Ankaře. Myslím, že toto to, to situaci odráží. Já jsem přijme delegaci Evropského mládežnického, tureckého mládežnického eh, parlamentu, kde jim bude přidána petice a bude velice pečlivě monitorovat vyjádření premiéra po návratu. Je připraveno mm, znovu se vyjádřit, pokud se věci vyvinou nějakým směrem. Děkuji, pane Brok. Ano, já se chci vyjádřit jménem Evropské komise, jak víte, tak skutečností je, že turecká vláda používá nepřiměřenou je, sílu eh, v zákroku proti míru milovným demonstracím a tyto protesty se nyní rozšířily do dalších měst. Vzhledem k této velkému neočekávaně velké mobilizace lidí ze všech vrstev společnosti. E, ta e, reakce vlády nebyla dostatečná, snaha o dialog a konsensus a poměrně e, reakce byla poměrně um, nepřiměřená tisk mlčí, nedostat, je tam nedostatečné pokrytí těch událostí e, z důvodu samocen, autocenzury nebo nedostatku zájmu. Mm, je e, nutné zajistit svobodu vyznání, svobodu schromažďování a současně je vyzýváno k e, obnovení svobody médií, dialogu a podobně. Současná situace nabízí také příležitost Turecku e, dostat výzvám, kterým čelí a potřebu dosáhnout větších, lepších demokratických standardů, včetně věnování pozornosti všem eh, vrstvám společnosti, včetně těch, kteří nemají pocit, že jsou zastoupeni parlamentu. Mm, mnozí z vás znáte, že komisař Fules dnes odjíždí do Istanbulu, aby se zúčastnil konference o globálních výzvách a budování společné budoucnosti pro Turecko a EU. Tento výlet komisaře do Turecka byl mm, naplánovaný již před dlouhou dobou. Původně měl prezentovat svoji vizi komise, komisaře, jak Turecko a EU má budovat společnou budoucnost. Vzhledem k současné situaci komisař bude, se bude zabývat výzvami který, eh, Turecka, co se týče demokracie obecně, s cílem plnit demokratická kritéria. Samozřejmě my v eh, u delegaci, komisař sám, jsme velice pečlivě ty události sledovali. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začala tím, že řeknu, že reakce naší externí služby byla trošičku opožděná. Teprve jsme to dostali v neděli a komisař i já jako zpravodajka jsme požadovali reakci již v pátek. Já jsem již vyjádřila své znepokojení nad násilím a nadměrným používáním síly ze strany policie. Skutečně to byly šokující obrázky um, z Istanbulu i z jiných tureckých měst. Mělo to vliv nejenom na mě, ale na všechny. Turecko i mimo Turecko. V našem usnesení jsme vždy zdůrazňovali klíčovou důležitost pro Turecko, aby, aby pra, pokračoval v reformním procesu, aby e, zajistili základní svobody, především svobodu projevu a právo schromažďovat se. To e, znamená i právo protestovat. Ale není to jenom o právních reformách, je to i o vnímání. A stejně jako vy ostatní jsem velice zklamána reakcí premiéra Erdogana. On se nestará o mm, způsobu, jak tím vládne, stylem, jakým vládne velké části politické společnosti. Já věřím, že demokracie je více než um, um, nulový součet. Většina musí v Turecku i jinde, musí přezít zodpovědnost, musí také respektovat, zohledňovat stanovisko minorit, jak v politice, tak ve společnosti samé. Jak už jsem řekla, ten výraz kompromis, jak se zdá, v turecké politice neexistuje. Myslím, že změna přístupu turecké vlády a premiéra je naprosto zásadní. Možná by měl poslouchat pečlivě, co říká prezident Klu, který řekl, že demokracie je více než volby, nicméně inkluzivní, pluralistická, živá demokracie také potřebuje konstruktivní opozici. A máme ji. I tady jsou, myslím, výzvy. Pane předsedo, bylo řečeno mnohé a o hlavních tureckých médiích. I v tom směru, že vlastně neinformují. Dovedete si představit, že Eh, v jednom, že během těchto událostí jedna z hlavních, um, když byly tady, to se dělo na, tak jsem tak eh, jeden z hlavních stanic vysílala dokument o tučňácích. To je samocenzura. To, že média jsou v podstatě koncentrovány ve velkých konglomerátech. A ty samozřejmě také vychází z velmi obširných obchodních zájmů. Já doufám, že ty nedávné události, i když byly opravdu devastující, tak budou určitým bodem zvratu. Když se podíváte na ty nové zákony týkající se alkoholu, tak nikdo z nás samozřejmě nemá nic proti jak se nějakým preventivním opatřením, ale pokud, nebo měli, měli byste si uvědomit, že tady nejde pouze o nějakou prevenci, tady jde už o riziko pro život samotný, to znamená, že tady, tady opravdu hrozí nebezpečí. Já doufám, že se z toho uh, turecké úřady a vláda poučí. Děkuji. Mnoho, zaznělo mnoho otázek. Mnoho lidí se samozřejmě také přihlásilo o slovo, tak já vás prosím, myslíte si, že bychom mohli omezit řečnický čas na jednu minutu? No, tak to celé ukončíme a uvidíme, kolik jsme toho stihli. Tak, první bude hovořit pan Hojt. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu velmi eh, eh, rád, že tady eh, hovoříme o tomto tématu, protože před naším parlamentem jsou protesty týkající se toho tématu. V 60 tureckých městech se také protestuje a tady před parlamentem se snaží zástupci protestovat, pokud, bychom, pokud by mělo dojít k tomu, že bychom neslyšeli hlas přímo z Turecka. To znamená, že tady jde o to, že potřebujeme posílenější dialog. My musíme také eh, postupovat aktivněji, musíme do toho všeho začlenit eh, Spojené státy americké a měli bychom také reagovat na tyto, prostety, na tyto protesty pardon, tak, aby vláda začala opravdu jednat. Tři protestující byli usmrceni i Abdullah Kumach podstatě je to člen také sesterské, sesterské strany sociálních demokratů. Došlo také k zásahům slzným plynem a to opravdu na všechny protestující. E, dokonce e, e, byly nalezeny byly nalezeny nádoby se slzným plynem i v blízkosti našeho velvyslanectví. A chci říci, že ta agresivita těchto útoků slzným plynem byla tak vysoká, že udíkaly dokonce i zvířata e, musíme reagovat také na to, co říkal turecký premiér, e, který říká, že to všechno vychází, že to je všechno v podstatě teroristický útok, protože si všichni musíme pamatovat na arabské jaro a musíte si pamatovat na to, co se stane, když nebudeme bojovat za eh, demokracii. Potřebujeme nový přístup eh, k Turecku a já souhlasím s tím, co říkal zpravodaj i komise v souvislosti s eh, prací tureckých médií, kterým, kterým se opravdu nepodařilo objektivně nebo aspoň trochu objektivně odrazit události posledních dnů. Je třeba se opravdu zcela jasně postavit těm, kteří se snaží využívat ty, tuto krizi, protože Evropská unie představuje opravdu ten největší magnet pro ochranu svobod a práv a tak musíme také jednat. My chceme opravdu, aby Turecko bylo součástí Evropské unie, protože Evropská unie je tou nejlepší zárukou proti teroristickým nebo řekněme nedemokratickým útokům ze strany státu a jiných organizací. Pane předsedo, v souvislosti se tím, co, bylo, co řekl Charles Portman, tak musím říci, že sdělení Catherine Ashtonové přišlo pozdě a je také velmi, velmi slabé. Myslím si, že si tady neuvědomujeme to, že jsme svědky toho, že v Turecku v Turecku v podstatě se v tuto chvíli probudily snahy o demokratizaci celého státu. Asi nejlepším srovnáním v tuto chvíli by byly události z roku 1968 v Paříži. A my moc dobře víme, že to, co se tehdy stalo, nebylo jen dobré a báječné, nebylo to jen mírové a demokratické, ale víme, že na konci toho všeho na konci roku 1968 jsme si všichni uvědomovali, že to vše stálo za to. Myslím si, že tyto protesty jsou vyjádřením mnoha leté frustrace v souvislosti s politickou třídou a jejich reprezentací v Turecku. Myslím si, že toto všechno je odrazem mínění turecké veřejnosti. Jde tady o konflikt ideologií. Máme na jedné straně kemalisty a na druhé straně máme islám. Ale to všechno samozřejmě, nebo to není ten nejlepší základ pro vytváření nové liberální a demokratické země. Protest je velmi evropskou záležitostí. A Turecko se musí naučit tolerovat odpor a opozici a nekonformismus. Já doufám, že jedním z výsledků této krize bude to, že pan premiér Erdogan nebo uvidíme, jak to tady vše eh, dopadne. Doufám, že nepůjde o to, že se pan premiér Erdogan bude snažit stát nějakým superprezidentem. Doufám, že tato myšlenka tedy na konci toho všeho již bude mít daleko menší vyhlídky. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych začala eh, mým hlavním eh, závěrem, který já vyvozuji z události v Turecku. Myslím si, že ten dramatický hospodářský boom vedl vlastně k velmi mnoha problémů v oblasti eh, lidský, lidských práv a svobod. Turecko nemůžeme eh, srovnávat se zeměmi arabského jara. Nicméně naše skupina mnohokrát opakovala, že vláda Erdogana velmi, opa- velmi často a opakovaně porušovala eh, svobodu tisku, vyjadřování a základní lidská práva a tak dále. A my musíme vyslat zcela jasný, jasnou zprávu to znamená, že bez eh, základní, ochrany základních lidských práv Turecko nemůže být eh, součástí Evropské unie a nemůže být ani příkladnou, příkladem eh, ve svém regionu. Erdogan je samozřejmě velmi symbolický a charismatický, ale musí se omluvit za nadměrné násilí, které bylo využito proti protestujícím. Opravdová síla Erdogana se neukáže v další eskalaci násilí, ale v jeho schopnosti omluvit se. Naše skupina sociálních demokratů Mm, si myslí, nebo my si myslíme, že toto hnutí, které eh, vedlo k těmto protestům, bylo hnutí, které vyšlo opravdu ze zájmu veřejnosti. Žádná politická strana by, se, by si neměla tyto aktivity přivlastnit, protože tady jde opravdu o sdělení, o zprávu, které, kterou vysílá turecká veřejnost. Bohužel musím eh, podpořit, podpořit také to, co řekli mý předřečníci v souvislosti se sdělením, které nedávno vydala vysoká představitelka Katrin Ashton. Děkuji. Je pravda, že v tuto chvíli ještě příliš brzy na to, abychom byli schopni zcela jasně jak se usoudit nebo vyhodnotit, k čemu tyto protesty vedou nebo co se za nimi skrývá. Nicméně ty, ty, zaznamenali jsme určité prvky, které jsou důležité pro náš postoj. Bylo by dobré, kdybychom se všichni na tyto prvky podívali a snažili se je vyhodnotit, včetně tedy pana zpravodaje. Turecko se v tuto chvíli ocitá v situaci, kdy vlastně se navyšuje jeho síla. Dochází v něm k zásadním demografickým změnám. V Turecku studuje 50 milionů studentů v tuto chvíli a všichni, všichni si velmi dobře uvědomujeme, co to může znamenat. V Turecku také vznikla nová střední třída a tato střední třída se nechce vrátit eh, k původnímu nebo k předcházejícímu islamistickému režimu ale dovedu si představit, že také nebudou chtít být vedeni kemalisty. Jak si ve smyslu toho, že nebudou podporovat autokratickou vládu. Já také souhlasím s tím, že vysoká představitelka reagovala na celou situaci trošičku pozdě. Měli bychom se ale na to všechno podívat eh, daleko detailněji, protože může dojít k dalším, ještě silnějším konfliktům v budoucnosti, které nebudou mít nic co dočinění s arabským jarem. A mnoho z těchto věcí vychází ze zklamání z Erdoganovy vlády a jeho, a jeho vládnutí jako takového. Jeho strana jednala opravdu velmi, velmi arrogantně i v souvislosti se spoluprácí s evropskými politickými stranami. A jeho vláda také eh, jak si bránila určité politické postupy a praktiky, se kterými se opravdu nemůžeme stotožnit. To znamená, že je třeba vyčkat, ale v každém případě je třeba si uvědomit, že ta situace v Turecku není dobrá. A nyní jsme u paní, pana Hači Georgia. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já musím za sebe říci, že demokracie může existovat pouze ve chvíli, kdy budou respektována práva menšin. Je třeba opravdu si vážit a respektovat názor menšin, protože bez toho nemůže demokracie existovat. Já bych rád poděkoval také všem kolegům, kteří kteří vždy říkali, že Turecko je příkladem nebo modelem demokracie. Eh, vidíte, ta situace se rychle změnila a je třeba možná toto mínění v tuto chvíli v souvislosti s, těmi, s těmito událostmi upravit. Pan Omen řekl, že vlastně poli, eh, turecká politika nezná kompromis. Eh, před dvěma dny jsem se účastnil protestů, tureckých protestů zde v Bruselu. A já jsem hovořil s těmi protestujícími a jako Kypřan musím říci, že nemůže, že v Turecku nemůže existovat demokracie, pokud pokud Turecko nestáhne svá vojska z ostatních eh, zemí. Myslím si, že v Turecku něco zač, započalo. My se nedíváme eh, na Turecko nepřátelsky. My se budeme snažit vždy podporovat um, veřejnost a občany v Turecku. My podporujeme toto povstání, my podporujeme tyto protesty, protože si myslíme, že by mohly udat nový směr pro tureckou veřejnost. Uh, a v souvislosti s tím, co říkal pan Dav, když eh, vlastně zmiňoval nebo srovnával tyto události z Paříží v roce 1968, tak to je něco, co také mohu podpořit. Mikrofon. Well, thank you. Um... Děkuji. Děkuji. Of my group, Jménem své frakce si souhlasit se všemi, kdo říkali, že bohužel externí služba poněkud pozdě vysla, vydala své prohlášení. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že se to dalo předpokládat, že byly narůstající napětí z řady důvodů demografických a dalších v Turecku v posledním desetiletí. Nicméně se eh, nedomnívám, že to není taky a, a že Eh, ta násilí, které používají eh, policie a podobně, což není překvapivé, vzhledem k politické historii za posledních 50 let. Policie vždy byla poměrně agresivní při um, potírání protestů a jsou tam velké rozpory v té zemi. Jsou tam různé politické modely, kemalistická, nekamalistická, sekulární, vícenáboženská a podobně. Nemělo by nás překvapit chování Erdogana Mm, konec konců před několika eh, ty chtěl kriminalizovat nevěru. Eh, eh, zákaz alkoholu pro nás, my jsme jako exportéra whisky, to je samozřejmě velký trh, to e, není z lékařských důvodů tedy, a já jsem lékař. Já e, Erdogan nabízel svůj model uh, arabskému světu a teď by měl ocenit, jak si, jaké to je, když lidé protestují proti vládě. Uh, Eh, bohužel, jak si kledba Twitteru moc nepomáhá a jsme svědky autocenzury, mediální cenzury, takového klientského vtelského kapitalismu, kdy podniky, které podporují politické strany, mají čím dál větší ekonomickou sílu. A nakonec bylo jasné, že ta bublina praskne, že budou nepokoje. Mě znepokojuje v zahraničně politického hlediska, že Turecko Dneska ta je eh, Saudiany um, ozbrojují salafisty v Syrii a to dodávají zbraně. To je znepokojivé pro EU, spojence NATO. To musíme pečlivě sledovat, musíme kritizovat vládu, pokud se chová nedemokraticky. To všechno musíme tedy um, sledovat a musí se to objevit ve zprávě o postupu Turecka směrem k členství EU. E, prosím, respektujte minutu a půl, paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal pan Tanok, tak ten turecký model exportu, tak to bude přesně, přesně naopak, protože všichni jsme si přečetli odpovídající články v novinách. Uh, Myslím si, že paní Ashton možná tady to sdělení zveřejnila pozdě, ale já si myslím, že problém tady není paní Ashton. Problém spočívá v tom, že už leta, letoucí vyjednáváme s Tureckem o možném přístupu, o možném rozšíření a kapitola 23 a 24, eh, to jsou kapitoly, které ještě vůbec nebyly otevřeny. V Turecku máme nejvyšší počet eh, zatčených nebo uvězněných eh, novinářů, více jak 50 eh, novinářů. A k tomu je třeba říci, že ještě další, dalších mnoho lidí je uvězněno nebo je ve vyšetřovací vazbě. A pokud tedy to nebudeme chtít srovnávat s arabským jarem, nebo je třeba si uvědomit, že, nebo když říkáme, že například v Turecku je ten ekonomický růst daleko vyšší než v těch zemích arabského jara, ale to s tím vůbec nesouvisí, protože v tuto chvíli se musíme soustředit na eh, tu reakci Turecka a musíme se opravdu eh, podívat na tyto kapituly, které ještě vůbec nebyly otevřeny. A co se týče islamizace, taky to je něco, co představuje obavy pro nás všechny, protože tady dochází opravdu k zásadnímu porušování lidských práv, tady dochází k porušování eh, práv žen a k porušování svobody vyjádření a tisku. Sofoklus. Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι, Οφείλουμε να καταδικάσουμε καθαρά. Milí kolegové, dnes κυβέρνησης του eh, nadměrná násilná reakce Erdogana a jeho vlády proti demokracii. Musíme vyjádřit svůj smutek, naš, svůj solidaritu vůči těm, kdo přišli o život, nebo kdo byli um, nelegálně uvězněni nebo trpěli násilím. Já chci vyjádřit svoji tak nad e, přístupem k těm protestujícím. Je, existuje právo pro vyjádřit opozici autokratické vládě. Tak si na si tak si mi připomíná Tahria. Jak je možné, aby země, která chce být v Evropské unii, jak může takto přistupovat eh, k veřejnosti, jak může eh, zakázat alkohol, eh, může být mm, proti tomu, že se by si letušky malovaly nechty. Jak se můžou snažit, snažit umlčet tisk v době, kdy probíhají masivní protesty v mnoha zemích. med, tak média eh, vysílá eh, kuchařské eh, kurzy vaření. Jak je možné, že Arménové jsou 13 měsíců drženi ve vězení za urážku islámu? Konec, konec diskuse. Já už končím. Já jsem chtěl říci, že my musíme odsoudit chování Erdoganovy vlády. Děkuji. Shaki. Sorry, I didn't hear it. Thank you, Chairman. Um, I want to join... Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k kolegům, kteří řekli, kteří odsoudili uh, eh, chování. Pokud je násilí důkazem, tak jaký další důkaz potřebujeme? To je jasné. Neměli bychom vydávat pouze vágní prohlášení. Události v Turecku um, skutečně eh, jsou takovým budíčkem pro eh, domonovou vládu demokracie, je, eh, není o tom, že vítěz dostane všechno. Já, to je důležité pro nás v EU. Já jsem měla pocit, že nezávislost soudu, právní stát, spravedlivé procesy, média, svoboda médií v Turecku v posledních letech je možné, že polarizace, která byla v turecké společnosti, byla zastíněna zájmy o ekonomický růst a doufám, že eh, nebo snahou mít silného pantala v citlivém regionu. Je plánována konference, mm, kterou eh, byla, mm, která neměla být spíše zružena a měla se vyzvat k jednání s opozicí a snažit se ukončit eh, rozpory v turecké společnosti a zaměřovat se na pluralitu, základní práva, svobodu projevu médií, online i offline. Proč tedy neukončit vývozy slzného plynu? My to tam vyvážíme, toto by bylo takové prohlášení, že to odsuzujeme, tyto praktiky. Uh, Mm, nelíbí se mi, že někteří eh, očekávali, čekali na to, aby využili této chvíle a řekli, že by se měl zastup, zastavit proces vstupu Turecka. Eh, naopak toto by se mělo využít k procesování skutečných reform v Turecku. EPP zde v parlamentu také může udělat něco, protože AK mm, je pozorovatelskou eh, členskou stranou, no, stranou této uh, politické rovině, takže to by měla být příležitost, jak i něco udělat. Paní Teoraos. Děkuji. Slyšeli jsme různé interpretace situace v Turecku. Pan Tanok a další se k tomu vyjádřili. Komise um, píše, e, situace v Turecku nemá vazbu na jiné muslimské strany, že jde o objem obchodu s, mezi EU a Tureckem a s, um, že, že důležité jsou strategické postavení, nikoli principy demokracie, to má EU zastupovat. Myslím, že osobně program Erdogana tlačit na další islamizaci země, mošity se, a eh, islamské školy se všude se staví všude po celé zemi, i v okupovaných ne části mé země. Plánované rodičovství, kolik dětí má člověk mít, alkohol, internet. To všechno ukazuje, že Turecko eh, odchyluje od cesty evropské demokracie. Erdogan chce hrát silnější roli jako model pro ostatní islamské arabské země. A teď už se dostávám ke konci. Já zřídka kdy mluvím, ale pokud 30 sekund. Pokud nebudeme e, dodržovat ten čas, tak celý náš program se zhroutí. Já jsem žádala od 9 hodin o 2 minuty. Ano, ale máme tady stále ještě pět řečníků. Pak máme slyšení s e, e vyslancem, který tady už nějakou dobu čeká. Prosím, mm, eh, promluvte se svými kolegy. Nikdo. Mm, je to solidarita vůči těm, kteří pak nakonec si nemají vůbec čas promluvit. Pan Kumacakos. Traumatizující um, krvavé události v Turecku mají jasné kořeny a hluboké příčiny. Současné turbulence v Turecku to není eh, přechodný fenomen, bohužel je to, myslím, něco, co se vrátí. Pokud národní identita bude předmětem, bude na programu v té zemi, tedy konflikt mezi sekulární a islámskou části Turecka. Myslím, že to neskončí. Nemyslím, že Evropa selhala ve svých um, závazcích, ale co, co je zjevné, tak Turecko se stále ještě nerozhodlo, zda chce a může dít evropskou cestou a dodržet závazky, které eh, to vyžaduje. jako je základní princip respektování lidských práv, mm, povinnost konzultace a respektování lidských práv. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se přihlásil o slovo hlavně z toho důvodu, že jsem chtěl odsoudit náš přístup, přístup Evropy k Turecku. I to, co jsem slyšel nyní a i to, co zaznělo z úst paní komisařky, nebo paní, paní vysoké představitelky Ashton, proč vůbec čekáme, na co čekáme, proč jsme neodsoudili už dávno tyto, tyto události. Že na jednu stranu se tady bouříme v souvislosti se Sýrií. A na druhou stranu v podstatě máme opravdu velmi málo málo znalostí a vědomostí o tom, co se tam vůbec vlastně děje. Já jsem zde slyšel mnoho návrhů, ale to, co jsem neslyšel, je to, že to je všechno v podstatě odrazem opravdu neakceptovatelné situace, ve které se nacházejí turečtí zaměstnanci a pracovníci. E, nikdo nehovořil ani o odborech, které jsou vystaveny opravdu vysokému tlaku. Ty odbory se také bouří, protože e, už je ten tlak opravdu příliš velký a já bych v tuto chvíli rád vyjádřil solidaritu s tureckými odborovými organizacemi. Došlo k usmrcení, k mnohým usmrcením a já si myslím, že v tuto chvíli je si třeba uvědomit, že zatím vším stojí pracovníci, dělníci a to je to, co jsem chtěla říci. Děkuji, pane předsedo. Tři základní věci, které si myslím, že eh, je třeba zdůraznit, je reakce policie, eh, selhání médií v této souvislosti a odsouzení, odsouzení uživatelů sociálních sítí ze strany e, tureckého premiéra. Tady nehovoříme o arabském jaru, protože tady e, není spochybňována vláda jako taková. Tady jde o sociální nepokoje. Jde tady o vzpouru, protože ta nejvyšší eh, politická reprezentace jednala velmi arrogantně. Samozřejmě, že to, co dokázal pan Erdogan, mnohé z toho je opravdu velmi dobré, protože eh, se začal také i na mezinárodní úrovni eh, konstruktivně angažovat, ale možná, že v tuto chvíli vidíme nebo jsme svědci eh, rozpadu koalice, vládní koalice v Turecku. Pokud by k tomu tak mělo dojít, tak mm, nevíme, jestli bychom v tuto chvíli mohli říct, že je to dobré nebo špatné. Thank you, Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Mně tam chybí zejména silný signál Evropské unie. A pokud hovoříme o signálu, tak mi nejde o barvu rtěnky, ale o základní práva. To, co tady požadujeme v Evropském parlamentu už po léta. Právo na to demonstrovat, možnost protestovat, aniž by demonstranty stloukla policie, svoboda médií a to nejdůležitější, pokud chceme udeřit pěstí do stolu, to nejdůležitější je to, abychom i hned zahájili diskuse s Tureckem o tomto tématu. A také to, abychom jasně vysvětlili Turecku, k čemu dojde, pokud nedojde z turecké strany ke zlepšení v těchto oblastech. Děkuji. Děkuji. My to vidíme takto. V Turecku existuje velká propast mezi pro evropskými složkami společnosti a konzervativními složkami společnosti, což je ta část společnosti, která podporuje vládu pana premiéra Dogana? Je tady tedy část společnosti, která dříve byla u vlády a nyní se dostala jaksi do nelibosti vládnoucí. Já si nemyslím, že bychom měli tady přerušovat dialog s Tureckem. Zcela naopak. V kontextu toho nového vývoje, ke kterému došlo v zemi, bychom si měli uvědomit, že je tady potřeba, aby došlo ke kompromisu i vyřešení kurdského problému a ty kroky směrem k tomu, aby toho řešení bylo dosaženo, to je vlastně otázka toho, že tady je snaha, vůle, dialog vést. Já si myslím, že bychom měli otevřít kapitoly 23 a 24 s Tureckem. Tímto způsobem budeme moci vyvíjet větší nátlak na Turecko právě v otázkách pluralismu svobod a svobody médií. Proto apeluji na kolegy, abychom zahájili jednání o kapitolách 23 a 24. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nad rámec toho, co řekla paní vysoká představitelka, je třeba si uvědomit, co se vlastně v Turecku v tuto chvíli děje. Musíme samozřejmě zdůrazňovat porušování základních lidských práv. Myslím si, že v tuto chvíli pro Evropskou unii a pro zájmy Evropy nic horšího. A samozřejmě pro Evropskou unii je destabilizace Turecka velmi nebezpečná a proto reakce Evropské unie musí být zodpovědná, musí být velmi koherentní s našimi zájmy a hodnotami. Musí to být silná pevná reakce, která bude mít pozitivní dopady a která nebude nadále podporovat nebo posilovat destabilizaci Turecka v regionu. To znamená, že musíme být samozřejmě věrni našim zájmům a hodnotám, našim základním, základním hodnotám a musíme vést opravdu velmi, velmi hluboké, musíme vést velmi hluboké a pečlivé detaily o tom, co se právě děje v islámských státech a všech státech tohoto regionu. To je naší povinností. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní komise. Thank you very much. I just wanted to inform Děkuji. Chtěla jsem pouze říci, že pan komisař File se nesetká pouze premiérem Erdoganem a s panem ministrem Bagišem, ale setká se také s představiteli sociální, s, jak si, so, společnosti, se zástupci veřejnosti a neziskových organizací. Stejně tak se setká také s představiteli taximské platformy. Sie müssen nicht. Nemusíte. to, vy jste to nepochopil. Děkuji vám mnohokrát za tuto debatu. Byla velmi intenzivní a nyní se přesuneme k dalšímu bodu na pořadu jednání, který bude probíhat eh, neveřejně. My jsme tady využili času pro další účely mnoho času, takže nyní bychom si měli pospíšit a co nejrychleji.